Dovolte, aby znovu zahájil schůzi a ohlásil výsledky třetího kola voleb místo předsedu. Účastnilo se 656 poslanců a poslankyň, 12 neplatných či prázdných hlasovacích lístků, 644 odevzdaných platných hlasů a kandidáti získali následující počty hlasů. Angelili Roberta 274, Durand Isabel 276, Kamínský Michal Tomáš, Kamínský Michal Tomáš 174, Kochmerin Zilvana 186, Macmillan Scott Edward 244, Martinez, Martinez, Miguel Ángel 327, Rodberen Dagmar 287, Rouček Libor 278, Schmidt Pál 257, Vidal Quadrazalejo 308, Wallis Diana 272, Wielentrainer 237. Takže na základě výsledku třetího kola bych rád oznámil, že více, před, více místo předsedy Evropského parlamentu byli zvoleni následující. Miguel Ángel Martinez Martinez, Alejo Vidal Quadras, Dagmar Rodberend, Libor Rouček, Isabel Juron, Roberta Angelini, Diana Wallace, Paul Schmidt, Edward Macmillan Scott, Rainer Wieland, Silvana Kochmerin, kolegyním a kolegům, kteří byli zvoleni místo předsedy Evropského parlamentu. Gratuluji z celého srdce. Budeme spolupracovat. Setkání místo předsedů se bude konat v nejbližších dnech. Podle článku 15 odstavec 2 jednacího řádu se podle počtu hlasů dává také pořadí místo předsedu a v případě rovnosti hlasů podle věku. S tím, že nové složení místo předsedu parlamentu bude také dáno k dispozici ostatním evropským institucím. A dovolte, abych do zítřejšího dne do 9. hodiny ráno toto zasedání odročil. Uvidíme se zítra.